So, ladies and gentlemen. Tak dámy a pánové, kolegyně a kolegové, budeme pokračovat zasedání výboru AFED. Prosím vás všechny, abyste se usadili a dostáváme se k bodu 8 konkrétně hlasování. Nejprve doporučení vysoké představitelce a radě týkající se návrhu vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci s podporou komise předloženého radě ohledně rozhodnutí Rady o zřízení Evropského měnového nástroje. Spravodajem je Hilde Vautmans. Chcete prosím k tomu něco říci? Zdá se, že ne. Tak v tom případě se můžeme hned pustit do hlasování. A začneme pozněvacím návrhem 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ne, pardon, zamítnuto. To bychom teda napsali historii. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 69 byl stažen, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, pan Schaffhauser, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 76 pro, proti, zdrželi se. Radši to ověříme. 76, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Mimo mikrofon bohužel není slyšet. Já myslím, že pana Schaffhausera zvládneme klidně individuálně ty návrhy, bude to tak lepší. 77 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se. 78 ověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k 81. pro, proti zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti zdrželi se přijato, 83 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti zdrželi se přijato, 85 pro, proti zdrželi se ověříme 85, zahajuji hlasování. SAD má o jednoho navíc. Zamítnuto. 30 ku 29. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit. 89 ověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 90 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Ověřujeme 90 také. <laughs> Uzavírám. Zamítnuto. ale i kdyby byl proti, tak pro, tak by to nebylo dost. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 99, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 100 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl přijato, ne? Ano. 101 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 101, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Nebo nám někdo chybí? Pořád to je zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se. To musíme také ověřit. Asi to bude 28 ku 28. Uzavírám hlasování. Ne, tak to bylo jasně zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 105 bylo staženo, 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se taky zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se přijato, 109 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 109. Meserič. Zavírám, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 111 odpadá. 112 taky. 113 pro, proti, zdrželi se přijato. 114 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme, dobrá. 114, zahajuji hlasování. Jasně přijato. 115 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 119. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, tak dobrá, 120 zahajuje hlasování. Uzavírám je. Přijato. Liberálové, zvedejte pořádně ruce, prosím. Jste ten klíčový ukazatel tady. 121 pro, proti, zdrželi se. Přijato, ne? 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nebudeme hlasovat pro 124. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Ověříme 126. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se. To ověříme. 127, Petrle, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 128. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme 129. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato.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 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáct pro, proti, drželi se přijato. 16 pro, proti, drželi se. Ověříme 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Jasně přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, Zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale radši se podíváme. Zahajuji hlasování osmička Claire Moody. Uzavírám je. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 2, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicet jedna pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 benefej pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 34. Zahajuje hlasování. Uzavírám je. Přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 38, ale myslím, že to bylo zamítnuto. 38. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 39 pro, proti, zdržely se. To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 40 pro, proti, zdržely se. Ověříme to. 40 Valero a ostatní. Uzavírám hlasování. Přijato. Aha, tak zamítnu to. Protože Charles ten pořád čeká na svoji kartu. Dobrá. Takže zamítnu to. 30, 30. Ale Charles Tenek... Máte tu kartu v Londýně nebo kde? Čtyřicet dva. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, ověříme první část, zahajuji hlasování. uzavírám je jasně přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 byla přijata, nebyla dobrá, takže 48 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 49, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 53, zahajuji hlasování. Uzavírám je zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní, eh, tedy ústní pozměvací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Jasně zamítnuto. Takže 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se přijato. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se. Šedesát trojka. Frunzelíku máme opravdu hodně. Radši to ověříme. Dorel má za sebou spoustu práce zjevně. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tak ověříme. 64. Uzavírám hlasování. Dobrá. Takže tím se dostáváme k citacím. Jednička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Trojka odpadá. Čtyřka pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Citace číslo čtyři Uzavírám je. Přijato. pět Pro. Proti zdrželi se, přijato. Takže 6 a 7, citace 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nakonec se dostáváme k konečnému hlasování celé zprávě se všemi pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho, bylo to přijato 52 ku 7. Paní Lezing, prosím. Jménem své skupiny jsme napsali menšinovou zprávu, kterou jsme poslali sekretariátu. Děkuji za informaci. Ještě nějaké další připomínky? Zdá se, že nikoli, tak se dostáváme k bodu číslo 9, tedy doporučení Radě komise místo předsedkyně komise Vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci týkající se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem.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 Uzavírám je. Zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se. To bylo také zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 86 pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se. Radši to ověříme. Pan Scholz zahajuje hlasování. Uzavírám ho, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 a 95 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 128 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 134, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Citace 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti, zdrželi se. To ověříme, dvojku ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. A tím se dostáváme k elektronickému eh, hlasování o celém textu. Zahajuji je. Uzavírám je. Přijato 60 ku dvěma. Blahopřeji zpravodaji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu číslo 10 doporučení radě, komisi a vysoké představitelce ohledně rámce o institucionální dohodě mezi Evropskou unii a Švýcarskou konfederací. Zpravodajem je pan Fronzulika. Chcete si vzít slovo? Ne. V tom případě jdeme na hlasování a začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 2 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď Imko odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Inta 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko odstavec 2 pro? Proti? zdrželi se, přijato. Inta 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přijato. Imko odstavec 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko odstavec 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověřit? Dobře. Ověřujeme kompromis 8, zahajuji hlasování.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 Inta 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko odstavec 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 5 o tom se nehlasuje. Inta 6, Inta 11 a Imko 8 taky ne. Imko odstavec 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 10 se nehlasuje, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti,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 pardon, pozměňovací návrh 9. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď IMKO, REC A, pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato zcela jasně. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se,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 Tak citace 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko citace 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko citace 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko citace 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko citace 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko citace 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko citace 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Náhne odpadá, omlouvám se. Imko citace 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. This has been adopted 48 to 8. Přijato 48 ku 8. We come to our next and final vote, the report on the 2018 Commission. Poslední hlasování, zpráva Katipiry k zprávě komise o Turecku. Eh, chcete si vzít slovo? Ne, v tom případě jdeme rovnou hlasovat. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. A dobrá zpráva, Charles Tenok už má kartu. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, já myslím, že zamítnu to, ale můžeme to ověřit. Končím hlasování, jasně zamítnuto. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57 odpadá, takže kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63 na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto tři, pan Belder pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se. Ne, ověříme 108, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobře, tak to bylo jasné zamítnutí. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Ověříme kompromis 13. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 181, 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 185 pro, proti, zdrželi se, ověříme 185, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 220 pro, proti zdrželi se přijato. 220. Kdo to chtělo věřit? Tak ověříme 220. To už je teď pozdě. Ještě sedm kolegů nehlasovalo. Hlasujeme o návrhu 220. Končím hlasování. 62 proti, 1 pro. Dvěstě dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro,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 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. je další. Takže od liberálů 319. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 21. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13. Pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že zamítnu to, ale můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď jdeme na 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď poslední hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 47 pro, 7 proti. Takže v bodě různé nic nemáme a další schůze proběhne 4. března v 15 hodin a prosím členy rozšířeného předsednictva, aby zůstali v sále a okamžitě začneme se schůzí.